Si vous voulez bien prendre... Prosím, usaďte se. Já navrhuji, abychom začali s naší prací. A jsme u bodu 16. Máme zde Ole Christensena, který nám bude informovat o svém stanovisku, které se týká Směrnice 2008 lomeno 106 Evropského parlamentu a rady o minimální úrovni výcviku námořníků. My jsme byli poprošeni o stanovisko. Příslušný výbor je výbor TRAN. My jsme přidruženým výborem a poprosili tedy nás o naš, náš názor došlo k výměně názorů mezi oběma našimi výbory a zdá se, že v rámci tohoto tématu nebude článek 50, tedy nezávisle na tom, jak to dopadne, nemusíme nyní jednat a proto bych ráda i hned předala slovo panu navrhovateli. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Je to velice technická zpráva, proto se pokusím to celé tak trochu vysvětlit, aby všichni pochopili, o co vlastně jde. Jde o dohodu STCV, jde o školení posádek lodí a v roce 1978 byla uzavřena hododa se státními partnery v rámci Mezinárodní organizace pro nábořní dopravu. Evropské předpisy o bezpečnosti na volném moři jsou ve vysoké míře ovlivněny těmito mezinárodními předpisy. Směrnice 9488 byla několikrát revidována a směrnice, která nyní platí, je tedy směrnice z roku 2008, je to směrnice 2008 106 ES. V roce 2007 Mezinárodní organizace pro námořní dopravu revidovala dohodu STCV a snažila se tam zakovit ty hlavní změny. Tehdy v Manila, bylo to 25.6.2010, bylo rozhodnuto tyto změny zavést. Toto vše vstoupilo v platnost 1.1.2012, 2012. Znamená to, že tedy poněkud pokulhávám. A pokud to nezapojíme do legislativy EU, tak eh, Chování členských států v této věci bude vlastně porušováním mezinárodního práva a proto je důležité, abychom se této otázce ve výboru TRAN a ve výboru ENVY věnovali. Členské státy měly možnost zareagovat na první návrh z července 2011, ale žádný členský stát nereagoval na to, co bylo dohodnuto. Toto stanovisko má za cíl zajistit, aby nové předpisy Evropské unie, které se týkají této oblasti, odpovídaly platné právní situaci a aby odpovídaly rovněž stávajícím dohodám o sociálním partnerství. Pro mě je důležité vám sdělit, že v této zprávě není nic, co bych si já sám vymyslel. Toto vše je již platné právo, které již existuje. Jedná se tedy spíše o upřesnění. To je obsahem mého stanoviska. Mám tam celou radu, řadu oblastí, kde komise nezmínila odpovídající směrnice, to by mělo být ale učiněno. My jsme zejména potrhli úlohu sociálních partnerů s ohledem na minimální dobu odpočinku. Toto v podstatě bylo již v roce 1999 implementováno. To byla směrnice 63 a pak existují certifikáty, které musí být k dispozici a které tedy potvrzují, že to odpovídá předpisům na ochranu údajů v Evropské unii. Pak se máme ještě celou řadu jazykových změn. Je to asi 6-7 našich pozměňovacích návrhů. Jejich cílem jsou tyto změny. Já nevím, zde je důležité, aby tam bylo muž či žena v Dánsku. To problém není, protože máme jeden výraz takže si myslím, že není třeba, abych se tomu tady detailně věnoval těm jazykovým změnám. Pak eh, existují ještě jisté oblasti, které byly vyškrtnuty, protože tyto věci jsou upraveny již na jiném místě. A rovněž jde o to, zda vše odpovídá relevantní právní a legislativní situaci. Já jsem byl v kontaktu s výborem TRAN, Mnohé jsem s nimi již prohovořil. Předsedkyně řekla právě, že nemáme rozšířenou spolupráci, že tedy nemůžeme my rozhodovat o něčem, co se týká naší oblasti a co by potom musel převzít výbor pro dopravu. Já jsem ale s nimi byl v kontaktu a zdá se, že momentálně nemáme nic, co by výbor pro dopravu odmítal. Jde pouze o to, že stávající legislativa má být upřesněna. Máme tedy úzkou spolupráci s výborem TRAN a doufám, že tímto způsobem výbor TRAN zohlední názory našeho výboru rámci schůzek stínových pravodajů jsme o tom hovořili a já doufám, že bude možné tento text většinou podpořit, tak abychom naše stávající evropská pravidla mohly přizpůsobit mezinárodním dohodám. Děkuji a těším se na diskusi s kolegy. Pan Jakoslovský, prosím. Děkuji, paní předsedající na vstępie chciałbym... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji panu eh, Kristensenovi, našemu zpravodaji, za jeho angažovanost a za spolupráci s ním. Chtěl bych zdůraznit, že eh, to vysvětlení jeho pozměňovacích návrhů je velice užitečné, protože nám eh, říká, jak je všechno, jak jsou věci míněny. Já jeho pozici považuji principiálně za správnou. Pokud jde o práci o směrnici o těchto minimálních požadavcích, jedná se o velice specifický případ, na to nezapomínejme. Protože z dohoda STCV v právu Unie bude nyní eh, respektive jeho integrální součástí, což znamená, že zde v podstatě odkazujeme přímo na tuto dohodu. A když mluvíme o dohodách, tak je velice ošemetné cokoliv měnit, protože členské státy by tím zasahovaly do mezinárodního práva, což je proti mezinárodním dohodám. Dovolte mi vyjádřit se ke dvěm věcím, eh, které se nevztahují přímo k dohodě STCV. Pokud jde například o certifikáty, je zde určitá povinnost komise eh, poskytovat dokumenty, což však musí odpovídat eh, principům ochrany osobních údajů, což plně podporuji. Musí to být také pouze sbíráno pro statistické eh, účely. Nicméně do těchto, do těchto požadavků zasahuje i Agentura pro námořní bezpečnost. Důležité je také mít dostatečně rychlý a efektivní přístup k těmto datům. aby eh, k těmto datům byl přístup vlastně po celou dobu kariéry těchto námořníků. Pak eh, námořní vysoké školy, eh, které se, které se zabývají hlavně postgraduálním a dalším vyšším vzděláváním námořníků, na ty je také potřeba pamatovat. A Eh, poté například oprávnění eh, pro třetí státy. Tady, myslím, hovoříme v podstatě o stejných věcech, eh, jako už máme. Mluvíme tady o určité maximální lhůtě. Poté pracovní doba a doba odpočinku. To máme už v jiných směrnicích, například ve směrnici o pracovní době. A to je trošičku problém. Při jeho řešení Musíme zohlednit takový jeden nešvarný trend, který se nám objevuje mezi evropskými námořníky. Uvádíme zde totiž časové lhuty, které jsou eh, velmi konkrétní a bude velice těžké najít kompromis. A já doufám, že e, přeskum tohoto konkrétního opatření a dosažení kompromisu povede e, k, dobrým výsledkům a ke zvýšení bezpečnosti na evropských mořích. Děkuji. Paní Hirš, prosím. Um, thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za pana Demákra, stínového zpravodaje za ALDE, e, přečtu jeho poznámky. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji za již započatou spolupráci s různými stínovými zpravodaji, což efektivňuje celou práci. Je důležité poznamenat, že zde není příliš manévrovacího prostoru, protože pouze hovoříme o transpozici manilských pozměňovacích návrhů do evropské legislativy. Nelze přidávat žádné nové věci, nelze toto radikálním způsobem měnit, je to pouze technická zpráva, což znamená, že pozměňování není jednoduché. Myslím, že návrh komise je dobrý návrh. Podporuji návrh pana zpravodaje, souhlasím s většinou jeho návrhů. Pokud jde o pozměňovací návrh 24 o ochraně dat, toto je pro naši skupinu, skupinu ALDE, frakci ALDE velice důležité. My navrhujeme toto ještě posílit. Pokud jde o přepracování článku 15.11, zde je druhá část pozměňovacího návrhu potenciálním problémem pro nás, ovšem my se na to zaměříme a případně předložíme pozměňovací návrh. Eh, pozměňovací návrhy z Manily vstoupily v platnost 1.1.2012. Vzhledem k tomu, že přijetí návrhu komise bude ještě chvíli trvat, může to vést k problémům. Může například eh, docházet k problémům s přístavními autoritami v třetích státech mimo EU a může to vést k tomu, že evropská námořní doprava nebude tak konkurenceschopná eh, eh, v mezinárodních vodách, protože nebude mít certifikaci STCV. Tím pádem je nutné tento proces co nejvíce uspíšit, nelze již tolerovat další prodlevy. Myslím si, že dohoda v prvním čtení je naprosto zásadní. Na závěr, podporujeme tento návrh, pravděpodobně předložíme určité pozměňovací návrhy, těšíme se na další spolupráci s panem zpravodajem a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Děkujeme vám mnohokrát. Někdo za komisi? Pan eh, Mendola z komise, prosím. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. Jak zmínil pan zpravodaj, jedná se o technické téma. E, tato umluva z Manely vstoupila v platnost 1.1.2012, což znamená, že musíme jednat co nejrychleji. Tuto zprávu vítáme. Je to zpráva, e, která nám nepůsobí žádné větší obtíže. Jak říkal pan zpravodaj, reflektuje v podstatě obsah STCV, a e, stávající pravidla v EU. Jsme přesvědčeni, že bychom co nejvíce se měli přidržet původního textu Manilské umluvy STCV, vzhledem k tomu, že zaměření tohoto, e, tohoto úkolu je transpozice této umluvy do práva EU. Žádné další poznámky nemáme. Děkuji vám za slovo. Merci. Um, děkuji. Pan zpravodaj, prosím. Děkuji. Není toho mnoho, za, na co bych měl zareagovat, ale rozhodně bych chtěl poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich poznámky. A na základě těchto poznámek, a tím jsem si jist, vypracujeme rozumné stanovisko. Já vítám, že zde bylo řečeno něco i o těch osvědčeních. Já pana Kozlovského mm, zde tady vítám, co řekl a zvu ho k další spolupráci. A potom ochrana údajů. Tam chci poukázat na to, že ta, ta, tato oblast byla značně posílala, posílena a to již ve zprávě výboru pro dopravu. Jsem rovněž rád, že jste padly ty poznámky o směrnici o pracovní době a o dobách odpočinku. Toto rovněž bude zahrnuto jako upřesnění, aby nikdo eh, nebyl na pochybách, jak vykládat ty předpisy. Protože v opačném případě eh, by mohlo dojít k tomu, že ta věc by byla příliš komplexní a že by zde byla nejistota ohledně výkladu. Jinak eh, děkuji rovněž komisi, protože ta řekla, že tedy nemá žádné obavy z hlediska zprávy. A ještě jednou bych chtěla potrhnout, že vítám veškeré pozměňovací návrhy. Prosím, posílejte mi je přímo, abychom vše mohli zpracovat rychle, tak aby se nám to celé podařilo uzavřít v prvním čtení. Děkuji vám mnohokrát a těším se na další spolupráci. Um, je comprends que la stratégie Děkuji. Chápu, že tady je otázka genderu, se snažíte použít plurál, ale nevím přesně, jestli to bude v tomto konkrétním případě. Určitě budeme mít čas se ještě k této konkrétní záležitosti vrátit. Tím jsme dokončili projednávání bodu číslo 16 a nyní se vrátíme k bodu číslo 10, že 17 už jsme vyřídili. Slovo má naše místopředsedkyně paní Nadia Hirsch, 20 hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu. Eh, budeme eh, se zabývat pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. A nemýlím se, eh, dostali jsme 77 pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Právě jste to zmínila. Dostali jsme 77 pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát všem stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy a za spolupráci. Většinu, většina pozměňovacích návrhů velice dobře doplňuje stávající text, který je mé stanovisko, velice dobře ho doplňuje a doplňuje tam celou řadu důležitých aspektů a proto jsem ráda, že tady mohu oznámit, že se budeme snažit eh, vypracovat eh, takové kompromisy, které by pokryly co možná nejvíce navrhovaných změn. Některé pozměňovací návrhy se týkají eh, stejného odměňování. To je něco, co vítám a rovněž eh, ve světle toho, že jsme dnes o tom hlasovali. Ale je to otázka, kterou budeme muset ještě dojasnit na schůze stinových pravodajů. Zda z obsahové hlediska té stejného obměňování se sem patří, eh, sem patří, protože stejné odměňování není problémem jednotlivých členských států, ale všech členských států. To tedy není problém, který by vznikal speciálně mobilnímu pracovníkovi, takže budeme se muset ještě podívat na to, zda to z obsahového hlediska do zprávy patří. Některé pozměňovací návrhy chtějí jaksi generálně podezřívat veškeré podniky, tak to je to formulováno a mohlo by to být takto vykládáno, že většina podniků pracovníky pouze zneužívá. Já si myslím, že to není náš vlastní záměr, protože návrh zprávy, promiňte, název zprávy jsou hlavní obavy občanů a podniků ale my ještě ve Štrasburském týdnu budeme mít schůzku a veškeré tyto věci tam budeme moci ještě prohovořit, například to, jak byly ty jednotlivé formulace vlastně mínění a zda by bylo hodné je ještě přeformulovat. Co se mi velice líbilo je to, že u první části týká se to tady té myšlenky Eh, zavést nějaký 28. režim, tedy další systém sociálního zabezpečení, že ze strany SAD přišly podmějovací návrhy, které to podporují, které nechtějí, aby to bylo dobrovolné, ale dokonce to chtějí zavést jako povinnou věc. Na to se budeme muset ještě podívat, protože sama myšlenka je již dosti odvážná. Tedy myslím si, že by tam u toho mělo být to přídavné jméno dobrovolné, že to je možnost volby, jinak bychom asi měli problémy s ostatními institucemi, ale eh, je to pěkné o tom hovořit. A další věc, která se mi velice líbila, byl pozměňovací návrh číslo 17, a tam jde o myšlenku mít centrální koordinační místo na komisi, takové to místo zřídit. Já si nejsem zcela jistá, do jaké míry eh, v komisi již něco takového funguje či ne. Pokud nic takového neexistuje, tak si myslím, že bychom to mohli navrhnout a vyslat tomu podnět, protože já si myslím, že pro realizaci je naprosto důležité, aby komise udělala pokrok a eh, právě takovýto ústřední koordinační bod, koordinační místo by rozhodně mohlo takovému to pokroku pomoci, protože často eh, čelíme problému, že ta jednotlivá místa nejsou dobře koordinána. Chci tedy říci, že se těšíme na diskuse se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří do zprávy zapracovat některé z podnětů a že zpráva potom v parlamentu na plénu bude podpořena většinou. Děkuji. Eh, paní Fontaně. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Myslím si, že dospějeme k dohodě s paní zpravodajkou, protože je celá řada věcí, které se nám tady zamlouvá. A některé pozměňovací návrhy jsou podobné těm, které už byly zmíněny. Týká se to sociálního systému. Stejně jako eh, paní zpravodajka mám své pochybnosti ohledně toho, zda takový systém by neměl být dobrovolný, ale o tom budeme hovořit později, byť se jedná o důležité věci, jako je eh, důchodové pojištění, eh, zdravotní pojištění. Pokud to myslíme vážně s volným pohybem pracovníků, pak bychom o takových věcech opravdu měli hovořit. Můžeme si proto vyčlenit čas ve Štrasburku. Ale eh, jistě ví paní zpravodajka, že my jsme k dispozici a jistě dospějeme k dohodě. Děkuji, paní Steinbrück. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. 77 pozměňovacích návrhů se z velké části ubírá dobrým směrem a můžeme je ve velké míře podpořit. Jsem si jistá, že na tom či onom místě budeme vést velice intenzivní diskuze, protože hlavní obavy občanů a občanek, o kterých se dozvídám já, jsou obavy pracovníků, zaměstnanců v evropském pracovním trhu. A proto si myslím, že zásada stejná odměna za stejnou nebo rovnocenou práci za stejných pracovních podmínek na stejném místě je téma, kterým se zabývat musíme. A neustále, alespoň já, jsem s tímto tématem konfrontována. Co se týká uh, ochrana sociálně pojištění pro mobilní pracovníky, to je něco, co potřebujeme z dlouhodobého hlediska. Potřebujeme přenosný systém sociálního zabezpečení. Nesmí to být eh, obční a dobrovolné. A druhá věc, nutné informace pro eh, mobilní pracovníky, zaměstnance. V mnoha poznatých návrzích se to ještě eh, jak si, poukazuje na to, že se to nesmí týkat pouze sociální zabezpečení, ale že se to musí týkat rovněž zdravotního pojištění a eh, práva v nezam, práv nezaměstnanosti. Dále jedno kontaktní místo respektive ústřední koordinační bod pro členské země je důležité. Já jsem to sama doplnila ve svém pozměňovací návrhu, protože na mě se obracejí lidé s celou řadou problémů, které byly bilaterálně vyřešeny jinak, protože tam jsou jiné právní přespisy v členských státech, týká se to daňového práva, eh, mest a dalších věcí. A proto si myslím, že by bylo dobré, aby komise tedy věděla, kde jsou problémy na trhu práce. Já například to znám z blízkosti německo-francouzské hranice a já tam opravdu vidím, že lidé se dostávají do existenčních problémů eh, kvůli rozdílnému právu a proto si myslím, že se to musí vyřešit a opjasnit zde na úrovni Bruselu, i když existují bilaterální dohody, které jak si se k sobě nehodí další věc diskriminující pravidla. Pozměňovací návrhy jasně ukázaly, že i pracovníci by měly být explicitně na ně poukázáno a zejména by se mělo poukázat na dodržování směrnice eh, rovného zacházení v zaměstnání na pracovním místě. Ale zde jde o veškeré mobilní občany v Evropské unii a proto je důležité, aby se to netýkalo pouze zaměstnanců. A proto rada by měla konečně přijmout eh, Evropskou směrnici proti diskriminaci. A další věc, eh, týká, je to v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků, to je velice důležitá pro vnitřní trh a i zde je třeba eh, zajistit dodržování zásady rovnoprávnosti, kolektiv, respektovat kolektivní dohody a jak jsem řekla již na počátku, Nesmíme tady otevírat cestu sociálnímu dumpingu. Já si myslím, že je dobře, že máme tolik pozměňovacích návrhů, protože to je, je na tom vidět, že se aktivně zprávě věnujeme. To téma je důležité a pokud vyřešíme tyto problémy, tak se nám podaří občany Evropy o kousek více o Evropě přesvědčit. Děkuji. Ehm, avant de donner la parole à... Než dám slov, slovo Virginie Bastes, tak bych se chtěla vrátit k tomu, co už jsem tady řekla, když jsme poprvé probírali vaši zprávu. Já jsem nepředkládala sama pozměňovací návrhy, ale představa, eh, že je třeba myslet na to, jak eh, to vypadá s občany a eh, společnostmi v souvislosti s jednotným trhem. Musíme se podívat zase, jak jednotný trh ovlivňuje, má dopad na národní politiky, například sociální bydlení. To je věc, která se týká velice mnoha lidí. Souvisí to i s pravidly pro konkurenci že v některých členských státech vlastně potom by nebylo možné vypracovávat vhodnou politiku sociálního bydlení. Já eh, jsem sice o tom trochu uvažovala, ale zatím jsem eh, k tomu nic eh, nepodotkla, neudělala jsem žádný pozměvací návrh. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát kolegyni navrhovatelce a popřát jí aby se jí dobře vypracovávaly kompromisy na základě předložených pozměňovacích návrhů, tedy těch 77. Je to opravdu velké množství pozměňovacích návrhů, když se podíváme na to, že se jedná o návrh stanoviska, ale já doufám, že se podaří vypracovat dobré stanovisko a potom se to dobře eh, zapojí tedy do hlavní zprávy eh, na výboru, který je za to příslušný. A já chci říct, že by nám všem mělo jít o to, abychom toto stanovisko učinili eh, stanoviskem přesným, koherentním, který se zaměří na důležité věci a který eh, je vypracován s ohledem na koneční cíl, a to je tedy koherence. A hlavně eh, jde opravdu o ty obavy o evropských občanů, co se týče fungování jednotného trhu. Jasně bylo definováno, jaké jsou kompetence tohoto výboru, výboru EMP, co se týká těch 20 hlavních obav. já jako zpravodajka bych chtěla ještě připomenout to, to je důležité, aby tato komi- ta, tento výbor ve svém stanovisku se soustředil pouze na otázky, které má ve své působnosti, zejména tady na otázku sociálního zabezpečení, která je naprosto důležitá pro mobilní pracovníky, rovněž zdravotní péče, to je také zásadní, a eventuálně diskriminace, ale Rovněž je důležité, abychom vždy měli na vědomí, že toto je příspěvek, je to část několika příspěvků a já bych chtěla říci eh, tady vám syntetické podobě říct, jak bude tedy vypadat zpráva výboru pro vnitřní trh. Nepůjde tam o tom, abychom vyžadovali 20 individuálních řešení pro 20 různých opav, ale jde o to, abychom vytvořili doporučení, vitální doporučení pro členské státy Evropskou unii, aby dokázali zareagovat na tyto obavy. A proto jsem si vybrala tři otázky, tři zásadní kapitoly. Za prvé, informace pro občany a podniky, co se týče práv na vnitřním trhu a výhod eh, toho, kdy tedy využívají vnitřní trh, protože jim to pomůže vytvářet eh, firmy růst a dále transpozice aky EU eh, e do národního práva, což se děje často eh, ne zavčas a nesprávným způsobem ze strany členských států a je tedy velice důležité, aby tato evropská legislativa byla implementa, dobře transponována do národního práva a potom také správně implementována a to se také neděje čas, vždy a dále by tam mělo mít doporučení členských států ve smyslu lepší zprávy. Abych to shrnula, jakožto zpravodajka eh, je tedy, nám jde o to poselství členských států, že třeba aby eh, vyvinuli větší úsilí, aby tam byla větší politická vůle, tak aby se podařilo odstranit tyto překážky na fun- pro fungování vnitřního trhu a aby pro evropské občany v době krize, v době, kdy jsou jsou poněkud skeptičtí, co se týče fungování Evropy, abychom tedy dokázali občanům ukázat, a vydat poselství naděje, ukázat jim, že naděje je možná, tak, že, a to tím způsobem, že odstraníme tyto překážky, které po 20 letech fungování jednotného vnitřního trhu stále ještě existují a proto je důležité, aby toto stanisko se jasně soustředilo na tyto záležitosti, tedy přesně na ty záležitosti, o kterých jsme zde hovořili, například kolegyně Veronika a týkalo se to otázek, které se týkají našeho výboru, lékařská péče, mobilita a sociální zabezpečení. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže zase má slovo paní navrhovatelka. Äh, děkuji ještě jednou mnohokrát, děkuji za veškeré reakce. Já si myslím, že cílem skutečně musí být to, abychom se, se soustředili na jasná vyjádření, které my jako výbor formulujeme, dostali jsme jasné kompetence a tak to máme tedy lepší šanci na to, že se to opravdu do zprávy dostane. To je tedy záležitost, kterou budeme muset, nebo bychom měli eh, zohlednit při vypracovávání kompromisu a během příštího týdne se tedy pokusíme kompromisy vypracovat. Pak se tedy ještě jednou spojíme s předkladateli eh, pozměnatých návrhů, tak abychom opravdu ve Štrasburku měli připravené kompromisy a vše mohlo probíhat podle časového harmonogramu. Já doufám, že u většiny záležitostí se nám podaří se shodnout a vyslat jasný signál eh, výboru IMCO. Merci beaucoup. Et donc... Euh, Děkuji mnohokrát. Takže tady můžeme prozatím tuto rozpravu přerušit a hlasovat se bude 23. a 24. dubna, tedy na naší příští schůzi. Určitě mezi tím bude eh, několik kompromisních návrhů, takže ty posoudíme 23. a potom budeme hlasovat. Tímto způsobem IMKO obecně a paní Bastos eh, zvlášť budou schopny přihlédnout ke všem našim pozměňovacím návrhům, protože pak se bude v IMKU, myslím, 19. června hlasovat. Tím se dostáváme k bodu 19 na našem pořadu a pan Kozo teď bude hovořit, pardon, číslo 18, promiňte, číslo 18, takže pan, eh, teď místo pana Kozy Eh, si poslechneme zprávu o stanovisko k Evropskému statistickému programu na období let 2013 až 2017. Mě požádal pan Kosa, abych přečetl jeho stanovisko, protože nebyl schopen se sem dostavit a budu to číst maďarsky. Evropský statistický program na období 2013 a 2017 je velice důležitý program. E, neustále stoupá poptávka po složitých statistických údajích, které se používají k nejrůznějším účelům musíme používat stejné koncepce v jednotném eh, evropském eh, prostoru, co se týče statistických eh, dat a jak se schromažďují. Potřebujeme rychle a snadně je interpretovat a měla by být snadněji přístupná. přístupná. Nelze přirozeně zapomínat na to, že úsporná opatření situaci v Evropě velice stěžují a že to má dopad také na práva i povinnosti členských států i komise. Nový evropský statistický program potřebujeme k tomu, aby odborníci a analytikové dat hovořili stejným jazykem a mohli přihlížet k specifickým rysům jednotlivých členských států. Návrhy za prvé potřebujeme skutečnou spolupráci mezi národní úrovní a evropskou úrovní. Potřebujeme skutečně odbornou profesionální spolupráci, tak, aby bylo možno eh, zpracovávat statistické údaje Potřebujeme statistické údaje k dispozici na evropské úrovni. Rád bych zdůraznil možnost přístupu i postižených k informacím. Paní předsedkyně upozorňuje řečníka, aby trochu zpomalil. Co bychom měli nyní dělat? Ve své práci bychom měli vycházet ze stávajících statistických údajů. A tady hovořím o nových ukazatelům. Když eh, se přichází s novými ukazateli, měli bychom vycházet zase ze statistických údajů. Kromě ukazatelů růstu, si nemyslím, že by byl důvod používat ukazatele například produktivity, protože jsou i jiné ukazatele, které se projevují na růstu. Existují různé koncepce a různé strategie, které by mělo, měly být uvedeny v soulad, pokud si přejeme, aby členské státy a komise mohly svoji činnost plánovat. Pokud se týče kvality života, a vývoje v této oblasti, musíme se podívat znovu na to, jak se příslušné ukazatele používají. Musíme také mít na zřeteli, že pokud chceme umožnit přístup veřejným prostorům postiženým, potřebujeme opět patřičné statistické údaje. Evropská komise má při, chce zveřejnit Evropský akt pro přístupnost, aby se zlepšila přístupnost pro postižené. Musíme mít na zřeteli také stárnoucí obyvatelstvo plus obyvatele, kteří trpí různými postiženími. Proto přístup eh, k službám vám je velice důležitý. Zdravotnictví postižení, občané eh, žijící s postižením přístup ke zdravotnickým službám, to všechno je velice důležité pro udržitelnou společnost. Doprava potřebujeme zase takové statistické údaje, které by nám ukázaly úroveň přístupnosti, eh, eh, protože zatím nevidíme, do jaké míry postižení občané jsou schopni používat dopravní prostředky, na jaké překážky narážejí a nemáme vůbec představu, jak to vypadá s jednotlivými dopravními prostředky, kolik, dejme tomu, autobusů, vlatů a podobně jsou přizpůsobeny, mají bezbariérový přístup, neboli toto je třeba rozvíjet na evropské úrovně. Pokud pak jde o školicí, eh, vzdělávací programy, zde zase musíme mít eh, na zřeteli potřeby občanů. Statistické údaje, statistické služby by měly být uživatelsky, občansky příjemné. Děkuji. Uh, merci, monsieur Beignon. Děkuji. Pan Beňu, prosím. Right, um... Děkuji. Celkově vzato, já si myslím, že většina pozměňovacích návrhů přináší něco nového. Mám trošku však problém s tím používáním eh, bezbariérovosti v pozměňovacím návrhu 4 a 10. Eh, v podstatě ta bezbariérovost je naprosto zásadní předpoklad. Já bych spíše stále radši hovořil o nějakém konceptu eh, jakýchsi omezení přístupu než bezbariérovosti, protože když hovoříme o omezení přístupu nebo dostupnosti, tak je to nějaké kontinuum a míříme k něčemu, co se může stále zlepšovat. A i ti z nás, kteří nemají žádný handicap, nemají bezbariérový přístup kamkoliv. Mladí Eh, mladí lidé mají také různé bariéry, kteří jsou zdravé, nemůžou řídit auto a tak dále a tak dále. Takže ta bezbariérovost je takový absolutní pojem, který v podstatě jde nad rámec všeho a může to i něco vylučovat. Takže nějaké informace, takže já si myslím, že bychom měli nadále používat výraz e, problémy s přístupem. Pozměňující návrh 5, ten podstatě podporuji, to znamená, že nové indikátory by co nejvíce měly být založené na dostupných statistických datech. E, důvody jsou proto dva. Jednak náklady, to je velmi dobrý důvod, a za druhé, to znamená, že když e, získáváte data ze stávajících databází nějakým novým způsobem. Znamená to, že máte nějaká historická data, která můžete použít, takže můžete získávat okamžitě trendy. Když zahajujete, zakládáte nové databáze, tak je to nákladnější, ale také navíc nemáte přístup k těm trendům po nějakých prvních 5, 6, 7, 8 let. Takže pokud to jde, ano, nechce využívají stávající databáze. Nejsem úplně zastáncem pozměňovací návrhu 6, ta produktivita. Eh, tady ještě nejsem rozhodnutý. Nemohu říci, neumím říci, jestli toto je zbytečné nebo není. Já bych si byl myslel, že by bylo prýma mít nějaká data o produktivitě. Možná, že ještě mě někdo hold bude muset přesvědčit. A nakonec číslo 13. Já si myslím, že eh, tento pozměňovací návrh obsahuje eh, velice netransparentní formulaci, Eh, ten originál je jasnější a já bych preferoval ten původní, tu původní formulaci v tomto případě. Děkuji. Děkujeme vám. Chce se ještě někdo přihlásit o slovo k této věci? Já bych e, pana Kosu prostřednictvím pana Sugara požádala, aby během té pozměňovací fáze zhodnotil, jak je ten program komise vyvážený tak, jak je. Předpokládám, že tento statistický program bude jakousi základnou pro mnoho politik pro Evropskou unii v blízké budoucnosti. Mám na mysli zejména makroekonomické makroekonomické nerovnováhy a dohled nad nimi a mám na mysli například sledování plnění cílů Evropy 2020, což souvisí například s naším bojem proti chudobě a s příslušným cílem. A v oblasti, jako je tato, je sběr dat jednoznačně vážný problém. Takže eh, i v rámci této finanční krize, kterou dnes zažíváme, jsou nejnovější informace, které máme takové, že eh, respektive jsou ty nejnovější informace, které máme už tři roky staré a na nich zakládáme eh, veškeré své konání. Takže to, co chce pan zpravodaj řešit v rámci svých pozměňovacích návrhů, jsou témata, jsou to závažná témata. Já jsem zatím neměla čas podívat se na ten návrh eh, dopodrobna, ale dělám si trošičku starosti, jak to s ním bude a ráda bych se dozvěděla, eh, zda proběhne eh, mezi Ekofinem a EPSkem vyvážená diskuse. Mám-li to říci velice zhruba. Ráda bych se dozvěděla, jestli indikátory, podle kterých pracovalo belgické předsednictví, se v tomto statistickém programu také určitým způsobem reflektuje. Je tu někdo za komisi, není tu nikdo za komisi. Je tu někdo za komisi, výborně. Možná, že bychom vás, pane kolego, mohli poprosit, jestli byste mohl nějakým způsobem reagovat na to, co právě zaznělo. Eh, uvidíme, jestli také přispějete Eh, omlouvám se, já nemám napsané vaše jméno, pane kolego, ale představit se jistě zvládnete sám, eh, až budete odpovídat. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem GM do Aguilar a jsem zde za svého kolegu, který je v Lucemburku a neměl možnost se k nám dnes připojit. Děkuji nejprve paní zpravodajce, eh, paní předsedkyni a pan, eh, panu zpravodaji za provedenou práci. Bereme na vědomí pozměňovací návrhy, které byly předloženy a všechny komentáře, které zde dnes zazněly. Eh, jsou to legitimní připomínky a dovolíte-li mi rychlou reakci na to, co zde dnes zaznělo, tak nejprve chci říci, že pokud se týká eh, otázky konkurenceschopnosti, to znamená dat o růstu a konkurenceschopnosti, já můžu Mrakošu ujistit, že toto téma pokrývá i aktivity, které již existují, které byly provedeny v kontextu sběru statistiky. Tato statistická analýza už probíhá dlouho, my nežádáme o žádnou novou iniciativu, chceme pouze právně pokrýt to, co už existuje, to znamená statistické iniciativy v této oblasti. E, takže pozměňovací návrh 6 možná není úplně relevantní. Druhá věc, e, otázka školení a dostupnosti pro občany. E, v podstatě máme dojem, že předkládání tohoto, eh, tohoto nápadu zahrnuje jak školení školitelů, tak školení občanů jako takových. V podstatě chceme rozšířit kapacity Eurostatu a to je všechno, co by, co by se dělo. Eh, my si dáváme velký pozor, abychom zajistili, že srozumitelnost a přístupnost těchto dat bude, eh, bude snadno dosažitelná a budou, ta data budou jinými slovy dostupná pro všechny. Pokud jde o indikátory EU 2020, pokud jde o eh, proces makroekonomických nerovnovách, my máme pocit, že, a to už jsme uváděli v minulosti, máme pocit, že náš statistický základ je velmi dobrý. Eh, teď pracujeme na jeho dalším vylepšení. My v podstatě pracujeme s tradičními handicapy, abych tak řekl, v tom smyslu, že jak si statistiky pro sociální oblast a oblast zaměstnanosti nejsou k dispozici vždy tak rychle, jak by se, jak by se e, zdálo vhodné. My na tom pracujeme, připravujeme novou práci, dodávání statistických dat, která, jak jsme přesvědčeni, nám pomůže tyto, i tato data e, připravovat a zpracovávat rychleji, aby byla dodávána včas a aby byla dostatečně kvalitní. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám. Eh, chce, chcete, pane Šogore, ještě něco za pana zpravodaje říci? Dobrá. Tím pádem prosím eh, vyřiďte panu Kosovi, co zde zasnělo. Termín pro pozměňovací návrhy je 4. dubna 2012 ve 12.00. Eh, my se na toto téma ještě podíváme 23. 24. dubna na našem přísním zasedání. Kompromisy projednáme 30. května, 31. května pak budeme hlasovat. A poté 18. června to pak půjde ještě eh, do další fáze. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání, to je první projednání návrhu stanoviska ohledně legislativy týkající se statutu Evropské vzájemné společnosti. Slovo dávám naší kolegyně Regině Bastos. Je to otázka, eh, kde pracujeme jako přidružený výbor společně s výborem Jury výborem pro právní záležitosti a stanoviska podávají výbory Ekon. E, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tento statut, e, Evropský statut vzájemné společnosti je záležitostí, která je pro nás velice důležitá, pro náš výbor. E, v první etapě jsme byli příslušný výbor, když se týkalo vlastně toho kontextu té věci. A ve druhé etapě Komise pro právní záležitosti si vyžádala to, aby byla mm, příslušný, tento výbor si tedy vyžádal, aby byl příslušný výbor a my jsme se stali přidruženým výborem. Proto tedy jsme byli připraveni udělat vlastně zprávu jakožto příslušný výbor a nyní tedy jsme omezeni na stanovisko. To nás ovšem neopazuje v tom smyslu, abychom vyslali zcela jasný Stále jasné poselství výboru pro právní otázky v tom smyslu, že nadešel okamžik, kdy je třeba mít legislativní iniciativu pro vytvoření Evropského statutu vzájemné společnosti. Eh, tento náš požadavek eh, již je historický. V roce 1992 kdy téměř před 20 lety, již Evropský parlament požadoval toto legislativní opatření. Evropská komise v té době dokonce předložila návrh nařízení, který potom v roce 2006 stáhla a my jsme toho litovali. Eh, tento návrh stanoviska uvádí hlavní důvody, proč si myslíme, že je důležité, aby vzájemné společnosti měly e, právní nástroj, který by jim zjednodušil život a usnadnil život v přeshraničním kontextu, tedy v evropském jednotném vnitřním trhu. Máme v člen, řadě členských států Evropské unie velkou tradici v oblasti vzájemných společností. V některých členských státech naopak vůbec neexistují. Uh, Například eh, v České republice, v Estonsku, na Slovensku a v dalších zemích nejsou vzájemné společnosti, ale ve Francii, v Portugalsku, ve Španělsku a v dalších zemích Evropské eh, unie mají tyto vzájemné společnosti velice dlouhou tradici. Dokonce ve studii, která byla provedena Evropskou komisí, se říká, že tradice je tak hluboká, že tyto vzájemné společnosti mohou být, eh, nebo že se na ně může nazírat jako na jisté poradce a podpůrce našeho sociálního modelu v oblasti sociálního zabezpečení a také v oblasti zdravotní péče. A proto je velice důležité, aby tyto vzájemné společnosti měly skutečně E, možnost se tedy zjednodušit na evropské úrovni, aby došlo ke zjednodušení, tak abychom v současné době, kdy Národní služby sociální ochrany a e, zdravotní péče, e, tedy v době, kdy tedy tyto služby a systémy v národních státech bojují o své přežití a svou udržitelnost. A proto je důležité zohlednit to, že zelené společnosti mají, se vlastně vždy soustředovaly na zdravotní péči a na sociální ochranu a tímto způsobem mají širší pole působnosti než které měly do posud a mají nástroje pro to, aby mohly fungovat na velice na základě harmonizované a vyjasněné platformy na evropské úrovni. Eh, to byl tedy takový obecný rámec. Eh, chci ještě říct, že vzájemné společnosti poskytují sociální zabezpečení a zdravotní péči 160 milionům evropských občanů a mají velkou váhu v rámci zaměstnanosti v Evropské unie. Zaměstnávají více než 350 tisíc osob v EU. Mají 25 podílu trhu na, po, na trhu pojištění a 70 celkového počtu podniků v tomto odvětví. A proto e, jsou velice důležité a je to důležitý hráč na vnitřní trhu, nemůžeme je ignorovat. Poselství, které se snažíme vyslat, tomto kontextu a v obsahu našeho stádomiska, toto poselství má, má říci toto, že není je přesně ten vhodný okamžik pro to, aby Evropská komise přijala legislativní opatření pro to, aby vzájemné společnosti mohly mít rámec, který by jim umožnil operovat na evropské úrovni. Já bych to zde ukončila. Těším se na příspěvky kolegů a zejména stínových zpravodajů a pokud mě paní předsedkyně dovolí, tak bych již představila plánovaný časový harmonogram, který je v rámci výboru pro právní záležitosti a v rámci našeho výboru. Jak tedy vypadá? 10. čtvrtý do 12 hodin, to je lhůta pro pozměňovací návrhy, které se budou týkat našeho stanoviska. Dále 30. a 31. pátí o nich budeme hovořit. O kompromisech budeme hovořit 10. a 6. a budeme také hlasovat. A ve výboru pro právní záležitosti bude první výměna názoru bez dokumentu. 18. a 19. 6. dále 10. 7. se bude projednávat zpráva, pozměňovací návrhy budou 11. září a 10. až 11. 10. se budou projednávat pozměňovací návrhy a bude se hlasovat na výboře, respektive hlasovat na výboře pro právní otázky se bude 6.11. Máme tedy časový harmonogram, který nám poskytuje dost času na to, abychom mohli pracovat na této otázce, která je v současné době eh, symbolická pro budování Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Paní byla pak paní Hargen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla na začátku potrhnout, jak důležité pro nás sociální demokraty jsou jak vzájemné společnosti, tak evropský statut pro tyto společnosti. Protože jejich solidarita mezi členy, jejich demokratické fungování a jejich eh, přístup, který se nezaměřuje na profit, jsou velice důležitým důležitou součástí naší ekonomiky a pokud by tyto vzájemné společnosti získaly evropský statut, eh, tak by dostali možnost eh, vyvíjet i přeshraniční činnost a to je důležité, paní zpravodajka to již uváděla, protože mnoho lidí eh, jak si je aktivní v celé řady oblastí právě přehraničním způsobem. Já bych eh, ráda ještě hovořila s paní zpravodajkou o bodu 6. Sice stílím její mínění o tom, že členské státy by mohly eh, jaksi mít tendenci v tom smyslu, že by snižovaly eh, výši povinného příspěvku na sociální ochranu, ale nemyslím si, že by bylo možné toto řešit eh, pomocí vzájemných společností. Já si myslím, že členské státy musí dostat své sociální odpovědnosti a ostatní systémy by měly být pouze doplňkem. I co se týče bodu 12, zde bychom o tom měli ještě hovořit v německém přehledu. Tam máme pojem jakési jednotnosti těchto společností. Já bych chtěla tady jasně poukázat na to, že tyto společnosti nepřináší v klasickém smyslu zisk, že pracují ekonomicky utržitelně, to znamená, že své zisky investují zpět do společnosti a do jejich aktivit a to je jejich specifikum a také jejich síla. V tomto světle my bychom, bychom my jakožto sociální demokraté podpořili veškeré eh, respektive nepodpořili veškeré um, změny, které by oslabily společnosti v tomto smyslu. Není mi zcela jasné, co se nyní stane s hůtami pro pozměňovací návrhy. Chci poukázat na to, že podle pravidla 51. řádu jsme přidruženým výborem a nyní jsme v situaci, kdy ještě vůbec nemáme k dispozici zprávu z výboru Jury. Z tohoto pohledu si myslím, že je problematické, že bychom museli přijmout stanovisko, aniž bychom měli k dispozici tuto zprávu, protože se týká o zprávu, o legislativní zprávu z vlastní iniciativy. Proto si myslím, že by bylo dobré, abychom nejdříve měli k dispozici zprávu z výboru jury, abychom potom měli jasně eh, možnost tedy pomocí pozměňovacích návrhů se k této zprávě vyjádřit. Proto bych eh, byla ráda, kdyby eh, se mi dostalo objasnění, zda tedy budeme mít možnost či ne. Eh, ještě jednou předkládat pozměňovací návrhy v okamžiku, kdy již budeme znát, jak bude vypadat zpráva z výboru Jury. Děkuji, paní Harken. Děkuji. Paní Bastos navrhovalce za přípravu stanoviska. Asi nejprve bych chtěla říct, že jsem možná se do toho vložila trochu později než množí ostatní, ale velice obdivuji činnost eh, vzájemných společností. A také si uvědomuji, že je velký tlak, aby tady byl takový statut už značnou dobu. A komise ve svém posledním návrhu roku 2006 Eh, se tím zabývala. Chtěla bych se zeptat, a možná mě opravíte, ale problém byl snad i s radou. Já se chci zeptat, zda se něco od té doby něco změnilo, zda jsme vyvodili nějaká um, poučení z například ze statutu pro evropská kooperativy, co by nám mohlo pomoci tady, protože si myslím, že to je mimořádně složitá oblast a obávám se, um, ehm, aby to spíše nepřekáželo, než pomohlo. Mělo by to být naopak. Určitě musíme podpořit Evropské vzájemné společnosti. A bych, aby náhodou nedošlo k nežádoucím, nezamýšleným důsledkům, abychom věci ještě nestížili. A proto se znovu ptám, jaká poučení byla vyvozena, jak to můžeme doladit, aby to dobře fungovalo u nás, v mé zemi. Uh, Eh, my eh, vzájemné, eh, s tímto slovem o, označujeme spíše finanční instituce a jsou menší a nebylo třeba je vykupovat, zůstaly solidní i v průběhu krize, takže vidíte, jak jsou důležité. Ale teď vlastně musí také dodržovat pravidla Solvency 2 a pro organizace, které získávají kapitál od členů, než aby ho získávali jinak, pro ty to může být docela obtížné příslušnou úroveň kapitálu udržovat a poskytovat službu a také konkurovat jiným finančním institucím. Proto se eh, chci zeptat, zda se tohle nějak dá řešit prostřednictvím statutu. To je otázka, nemám ponětí, jak na to odpovědět, nebo zda by tohle mohlo nějak pomoci. Jak jsem říkala, vzájemné společnosti jsou odolnost, odolnější než jiné, to už říkali i jiní. A znamená to, že jsou také udržitelnější. A proto si myslím, že opravdu potřebujeme podpořit. Vracím se k tomu, co jsem říkala na začátku. Musíme zajistit, aby všechno, co uděláme, bylo ku pomoci a nebylo překážkou. Já souhlasím s paní Sipe, já bych rozhodně nepodpořila nic, co by vedlo k odstranění eh, tohoto charakteru vzájemnosti. A zase ne, já jsem četla dokumenty, kde se hovoří o značné kazuistice, eh, judikatuře, pardon, Evropského soudního dvora ohledně vzájemných společností a zase se ptám, zda tam můžeme najít nějaké poučení, abychom šli správným směrem. Ale zase děkuji mnohokrát a velice se těším, že budu spolupracovat s paní Bastos a ostatními stínovými navrhovateli, protože je to velmi zajímavá věc a doufám, že také to stanovisko bude vysoce užitečné. Děkuji. Děkuji. A já za sebe mohu říci, že se připojuji k většině toho, co zde bylo řečeno. Opravdu si myslím, že je to nesmírně důležitá oblast politiky a paní Harkins je, pr- má pravdu, když eh, říká, eh, že je třeba se poučit. Například, když jsme vypracovali eh, zprávu KIKOK a prostě přihlédnout ke statutu kooperativu tento statut zatím nebyl příliš používán a byla by určitě škoda, kdybychom se z toho nepoučili. Ale zároveň také víme, že je tady celá řada faktorů. A evropská legislativa má dopad na eh, aktéry, kteří jsou činní v tomto sektoru. Myslím, kde jsou činné vzájemné společnosti a proto ten náš návrh je tak významný. Vzájemné společnosti a to zejména postažení návrhu komise z pořadu jednání rady představují oblast, kde musíme spolupracovat. Potřebujeme nějaký evropský statut. A než se s konečnou platností vyjádříme k této zprávě, možná bylo by užitečné uspořádat slyšení a e, vzít si na, e, na potaz zmínění některých zúčastněných stran, ale zdá se, že vy máte velice rychlý harmonogram. Ale myslím si, že musíme brát v úvahu, že e, příslušný výbor, tedy Jury, by asi to nechtěl upospíchat. 6. No, eh, listopadu. Eh, to je možné datum hlasování eh, na výboru jury a hlasovalo by se pak plenárce možná až v prosinci, ale zase, jestli se nemýlím, tak možná jsou tady jistá očekávání, že něco bude do konce roku. Snad by bylo dobré vyjasnit si jak harmonogram, tak i konkrétní tvar této iniciativy. Ale už jsme udělali krok dopředu s tou studií, kterou jsme si objednali jednali, to bylo velice kvalitní, takže zároveň ale musíme být opatři, opatrní, protože kdybychom příliš pospíchali, tak bychom mohli evropským zájemným společnostem vnucovat něco, co nechtějí. Já tady nebudu dělat narážky na žádnou konkrétní situaci ani žádný evropský členský stát, ale nikdo nemá rád, když se mu něco vnucuje. Tak si myslím, že by stálo za to o tom pořádně pohovořit a myslím si, že slyšení by bylo vhodné a uvidíme, jak bychom mohli podle toho časový harmonogram tvořit. Tak teď dáme slovo komisi, aby nám řekli, jak daleko s tou svojí iniciativou dospěli v oblasti vzájemných společností a co se týče formy, obsahu a harmonogramu. Merci, madame le président. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Faktem je, že od října komise eh, zadala studii, která už v podstatě byla načrtnutá v našem komuniké, která se bude zabývat našimi iniciativy, eh, i ten iniciativami v této oblasti. Eh, tato studie chtěla v podstatě zhodnotit stávající situaci Eh, které čelí vzájemné společnosti v Evropě. Šlo o to eh, zhodnotit všechny překážky, se kterými se vzájemné společnosti potýkají, kdykoliv eh, se chtějí rozšířit nad rámec jednoho členského státu, to znamená, chtějí překročit hranice. Výsledky této studie očekáváme ke konci listopadu letošního roku. Nevím, jestli se tím vejdeme do vašeho harmonogramu, ale bylo by fajn, kdybyste mohli toto vzít na vědomí. Rád bych zmínil také to, že podstata této směrnice, tohoto nařízení, pardon, samozřejmě jednak tedy zohledňuje ty návrhy, které se v radě objevily už v minulosti na toto téma, to znamená někdy na začátku 90. let. Tehdy jsme ovšem narazili na problémy, jak je uvedeno i v této zprávě, protože ta právní forma vzájemné společnosti není přítomná e, ve všech členských státech, což je další problém, když na, na něčem takovém to chceme pracovat a když chceme takovéto téma vyjednávat v radě, než kvůli. Takže vzhledem k situaci je, myslím, potřeba se poučit z e, minulých postupů a z toho, jak moc e, se z, v minulosti využívá tento evropský statut. Máme pouze 24 celoevropských družstevních společností. Dále je potřeba zohlednit veřejné konzultační eh, postupy, kterými se zabývá generální ředitelství pro vnitřní trh. Zahájilo je minulý měsíc a zabývá se budoucností firemního práva. E, v rámci těchto konzultací je jedna z otázek na téma formy evropské společnosti a sbíráme názory o proveditelnosti a nutnosti míti takovýto statut společnosti nebo takovýto statut společenství na evropské úrovni. V komisi alespoň zatím neplánujeme, že bychom vydávali jakýkoliv dokument předtím, než by tyto činnosti skončily. To znamená, než proběhne ta studie, než se ukončí ta studie a než se dokončí ta, to veřejné kolo konzultací. Eh, pak zde samozřejmě máme návrh Evropské nadace. To, je teďko, eh, to, to se teď diskutuje eh, v radě a v parlamentu. A samozřejmě i zde se budeme muset velice pečlivě podívat na to, jak členské státy přijímají návrhy tohoto druhu. Když se komise v roce 2006 rozhodla stáhnout ten návrh na statut Evropské asociace, byly pouze dva členské státy, Belgie a Francie, které byly proti. Všichni ostatní s tím souhlasili. A dovolte mi ještě říci, že všechna tato nařízení musí být přijata jednomyslně. E, to je na základě rozhodnutí soudního dvora. Dovedete si jistě představit, jaké obtíže toto bude znamenat. Nejde pouze o obtíže v komisi, která návrhy může činit v podstatě kdykoliv, ale jde spíše o obtíže v radě. Nakonec mi dovolte říci, že e, ta iniciativa o iniciativách sociálních podniků e, obsahuje také určitý návrh studií, které by se zabývaly jakýmsi odvzájemněním. To znamená, zabývají se tím, co se bude dít, s finančními prostředky těchto vzájemných společností, když se tyto rozpadnou. E, Tohle to se stalo zhruba před 15 lety před, e, ve Velké Británii, nastala tam taková vlna toho, kdy se tyto vzájemné společnosti jaksi rozkládaly. A otázka byla, co se bude dít s těmi aktivy, které tyto společnosti za ta léta nazbírají. Jak lze ta aktiva chránit? E, to je pro zamyšlení. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkujeme vám, eh, pane kolego. Evropská komise eh, samozřejmě může vyvíjet iniciativu kdykoliv. Eh, všem naším záměrem je, že po naší studii, kterou jsme zadali před tím, než Evropská komise zahájila tuto svou studii, jsme chtěli, aby naše práce byla nějak zohledněna tomto procesu předtím, než komise finalizuje eh, iniciativu svojí. Takže ten prvotní smysl, proč jsme chtěli jít s tímto na plenárku ještě před koncem roku, je ten, aby se nám toto podařilo dosáhnout. Eh, uvidíme, jestli s paní navrhovatelkou můžeme trošku pozměnit ten eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů tak, aby všichni měli příležitost se na toto téma detailněji zaměřit, aby byl čas na diskusi se stínovými zpravodají a zjistit, zda jsou ti to spokojeni s tím, co se děje. Pak se můžeme přidat ještě nějaké slyšení, kde bychom proskoumali, jak to je vlastně s tím statutem vzájemných společností v Evropě, jak to je s sociálním zabezpečením a s zdravotním pojištěním členů tohoto. Měli bychom příležitost Eh, aby zde promluvili i akademici nebo nějaké zúčastněné subjekty, což by nám pomohlo reagovat na tyto na, na, námitky z komise v tom smyslu, že v mnoha členských státech tento statut vůbec neexistuje, případně, že máme určité problémy s judikatorou. Paní zpravodajka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív bych chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajů Koněky Sibel a Harkin za příspěvky, se kterými přišli v rámci dnešní první výměny názorů. Děkuji také Evropské komisi za historický a právní rámec, který nám poskytla a za informace o studii, která se týkala sociálního podnikání a aktuálního stavu vzájemných společností v Evropě. Co se týče komplementárního charakteru těchto vzájemných společností, právě tento komplementární charakter chceme zdůraznit v návrhu stanoviska, aniž bychom eh, z toho nějakým způsobem stahovali veřejné sociální systémy, protože jasně, že ty jsou v první linii, co se týká lékařské péče či sociálního zabezpečení na národní úrovni. Eh, otázka je tato. Eh, Evropský státu vzájemné společnosti by přispěl, vlastně, že by vznikl další agent, který by přispěl k udržitelnosti těchto systémů. byl by to jistý hráč, který by dokázal operovat na evropské úrovni, pokud bychom tedy měli jakýsi základ harmonizovaný přeshraniční. Hlavním cílem není rentabilita těchto společností, není to ziskovost, ale není možné, aby se na ziskovost rentabilitu, nahlíželo tak negativně na rentabilitu těchto společností. Samozřejmě, tyto společnosti mají zejména za cíl dát tedy jakýsi příspěvek svým členům. Otázka, které se věnujeme velice bedlivě a obezřetně a kolega Harkin to tady velice dobře potrhla, jsme velice obezřetní a naším cílem je, abychom měli stanovisko, které by podpořilo legislativní iniciativu, která se bude týkat těchto společností a která by nepoškodila náš hlavní zájem. A to je z historického hlediska toho, že tedy tyto společnosti již 20 let eh, fungují a že my 20 let funguje, eh, požadujeme harmonizovaný statut na evropské úrovni a proto tedy se tomu takto věnujeme a proto se snažíme poučit z minulosti, zejména z toho, jak to vypadalo u statutu družstevní společnosti. A eh, pokud bychom šli příliš eh, inovativní v rámci přístupu k této otázce, tak by to vlastně vyvolalo pravděpodobně i odpor ze strany rady. Nepochybujeme o tom, že historie ukazuje, že tyto vzájemné společnosti jsou odolnější, jsou udržitelnější. A v některých členských státech máme e, toto empirické potvrzení této schopnosti, protože to, jsme to získali ze zkušenosti, z toho, jak to vypadalo v minulosti, tak si myslím, že vlastně tento minulý vývoj těchto společností je jistým prvkem, který by mohl být příznivý pro budoucnost těchto společností a mohl by také příznivě oblivnit přijetí a akceptovatelnost, akceptování těchto vzájemných společností členskými státy, ve kterých tato tradice neexistuje, tak, aby vznikl nový nástroj a nová cesta pro dosažení e, cílů solidarity a sociální spravedlnosti. A to je přesně to, o co jde těmto společnostem a ten požadavek Evrops- a, a také o co jde, když tedy žádáme, vznášíme požadavek Evropského statutu. Paní předsedkyně tady hovořila o možnosti slyšení na našem výboru. Z mého pohledu je to velice důležité, abychom měli slyšení s důležitými zainteresovanými stranami, s nejdůležitějšími aktéry na úrovni EU a národní, aby to bylo slyšení o obsahu této legislativní iniciativy který se nyní snažíme obhajovat, a o zkušenostech které se nazbíraly v řadě různých členských států. To by bylo velice užitečné, mohli bychom tím ukázat také to, že toto i kolegům, které ještě potřebujeme přesvědčit o tom, že tyto společnosti fungují a že mají dobré schopnosti. Toto by bylo velice užitečné a proto podporuji jako zpravodajka tohoto stanoviska uskutečnění takového toho slyšení, stejně tak, jak podporuji to prodloužení a přizpůsobení harmonogramu. Já jsem to říkala, měli jsme harmonogram, který byl delší, který byl lepší pro komisi, pro pra- a respektive pro výbor pro právní záležitosti. My bychom si to mohli sami, ten náš harmonogram, tomu přizpůsobit. Můžeme například prodloužit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, tedy až za ten desátý duben a jistě nebude eh, nějakým způsobem obtížné přijmout naši zprávu, tady vyčkat si na zprávu z výboru Jury, abychom tam jednak mohli začlenit tu studii, která se bude týkat ze vzájemných společností a rovněž by nám to umožnilo opravdu zareagovat v našem stanovisku na obsah zprávy z výboru Jury. Takže já jsem rozhodně pro, aby se to takto přizpůsobilo. Děkuji. Dobrá, dobrá, děkuji. Takže pokud to má být tak, tak Návrh stanoviska z výboru Jury by byl k dispozici v červnu. Eh, oni budou hovořit o návrhu zprávy. A pakliže výbor Jury dodrží svůj harmonogram, tak my sami bychom mohli zařídit ještě v červnu, dejme tomu 20. a 21., že by proběhlo slyšení a termín pro pozměňovací návrhy by byl 11. 7. 11. července, to znamená jeden den po po eh, prvním přeskomu na výboru Jury. Měli by to na Jury k dispozici trošku dříve a možná 6. nebo nějakého 18. září by pak eh, už mohly být eh, všechny pozměňovací návrhy projednány a 8. října by se mohlo už hlasovat. Já si myslím, že by to nebylo tak složité na uspořádání, pokud všichni souhlasíte. Já vím, že děláme něco trošku navíc, ale bylo by to, myslím, asi mnohem lepší. Vidíte, že v sále se nám setmělo. Eh, jsme na konci našeho pořadu jednání. Prosím, ujistěte se, že nikdo z vás nezapomene na to velice důležité zasedání eh, s hospodářským a měnovým výborem. Je to společná schůze kterou jsme uspořádali. Proběhne výměna názorů eh, ohledně ekonomické a sociální krize v Řecku a bude to, v, bude to za přítomnosti trojky. Takže se uvidíme v pět hodin v místnosti 2Q2. Děkuji.